Ladies and gentlemen, I'm going to, um... Milí přítomní dámy a pánové, pokud můžeme, tak bych se ráda pustila do našeho dnešního jednání. Ráda bych přijala návrh pořadu jednání. A zároveň vás chci, vám chci připomenout, že jsme ve streamování a že veškerá dokumentace je k dispozici na aplikaci elektronických eh, schůzí. A prosím o schválení zápisu z minulého zasedání a pokud nebudou námitky, tak se to bude považovat tedy tento zápis za schválený do konce dnešního zasedání. Obvykle v tomto stádiu máme aktualizaci trialogu a já se na vás obracím se žádosti, abychom to mohli trochu rozšířit, aby se to netýkalo pouze trialogu, ale veškerých zasedání, na nichž byl přítomen člen našeho výboru, který ať už reprezentoval nás, případně se jednalo o nějaké oddělené zasedání, eh, Rádi bychom měli aktuální informace například u reformy intelektuálního vlastnictví a um, autorských práv. Kathleen, ty obvykle chodíváš na tato zasedání, ale tentokrát tam byl Daniel Dalton. Daniele, prosím, informuj nás, k čemu došlo, jak probíhalo poslední zasedání pracovní skupiny o e, duševním vlastnictví. Just Ah, apparently in the... Údajně tlumočení nefunguje v celé budově. Slyší nás česká kabina? Eh, tady jsme, slyšíte nás? Slyšíte nás? Paní Sehnalová a jiní eh, čeští přítomní Slyšíte nás, slyšíte výborně, česká kabina funguje. No, they don't know. It's they the can't hear us. The technicians who need the technicians who need to fix it. So it's the not technicians are working on this. Um, are we... Technici pracují na tomto jevu, snaží se to řešit. Souhlasíme s tím, aby nám Daniel anglicky sdělil aktuálně informace o tomto zasedání a tím, že to ostatní dostanou jako zápis přeložené později, tak se vyřeší tento jazykový zádrhel. Let's start with Daniel giving us this. We can always ask to... Dobrá, začněme a posléze, když už tlumočení bude k dispozici, tak poprosíme Daniela, aby vše zopakoval. Tedy, Daniele, prosím a uvidíme při dalším bodu pořadu jednání, tak rozhodneme znovu. Já se pokusím si zapamatovat, co říkám, abych to dokázal zopakovat později. První věc, výbor INKO byl velice kvalitně reprezentován. Nebyl jsem tam pouze já, ale rovněž Julia Rejda, která tam byla za Jury a měli, jsem, e, měli jsme tam rovněž e, Verheyen a proto bylo jasné, jak vážně právě náš výbor bere celé tyto záležitosti duševního vlastnictví. Měli jsme tam pana e, komisaře Navračiče, který nás seznámil s aktuálním stavem na komisi reformy těchto uh, um, autorských práv a víceméně tam nebylo nic nového, spíše to zrcadlilo uh, pokusy um, nějak se vypořádat s legalitou a jiná témata, kterým se uh, opakovaně zabýváme, nijak nepokročili dále, než jsme my, i když komise tvrdí, že se snaží uh, najít způsob, jak se s tím vypořádat. Druhá část zasedání byla velice zajímavá, protože jsme tam měli pět expertů, kteří se zabývali tím takzvaným data miningem, eh, zejména pro vzdělávání, eh, vědu a výzkum a zdravotnictví. Bylo to nesmírně zajímavé je jejich pohledu. Opravdu jsme z nich byli pas a bylo tam mnoho různých reakcí. Ovšem obecně to bylo nesmírně poutavé. Na mě udělal obrovský dojem ten rozsah toho, v němž lze mm, toho těžby, těžby dat využívat. Děkuji, říká předsedající, děkuji všem členům tohoto výboru kteří rovněž nás reprezentují na jiných zasedáních. Tlumočení na kanálech 6 až 12 funguje. U ostatních jazyků to zatím nefunguje. Máme ve celou řadu významných výměn názorů ke kterých musíme dnes odpoledne přistoupit. A předsedající říká, já se domnívám, že vlastně k tomuto nelze přistoupit bez tlumočení. K takovéto výměně názoru. Um, I don't know. Um, Mr. Schwab, what do you think? Schwabe, máte na to nějaký názor? What Um, we're wondering whether or not... Říkáme si, zda Například ten první bod pořadu jednání, to je EHP a zejména ke Švýcarsku a bylo by to velice zvláštní, kdybychom měli o tomto hovořit, aniž bychom měli při nejmenším Němčinu a francouzštinu k dispozici u tohoto tématu. Říkám si teď, bylo by možné prohodit kabiny, zřejmě myslí paní předsedající. Což eh, ale mi dělá určité problémy svědomí u ostatních, kteří potřebují jazyky těch jazyků. Já se nechci tázat, zda ten či onen jazyk je opravdu potřeba. Protože by to nebylo spravedlivé, když někdo chce například poslouchat češtinu a pak najednou by ta čeština k dispozici nebyla. Udělejme si desetiminutovou přestávku nejdříve a, a znovu budeme pokračovat v 15.30. So the update, ladies and gentlemen, is... A pánové, aktuální informace. Eh, takže teď eh, se eh, znovu tedy restartuje zařízení a takže navrhuji desetiminutovou přestávku a začneme v, v půl. Thank you.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 Samash. Oui? We have French? Oui? Funguje to, máme francouzštinu, ptá se paní předsedající. No výborně. A Němčinu máme? Slyšíme Němčinu, slyšíme paní předsedající. Um, německy? Ano, zdá se, že ano. Na jedničce Němčina A? Dobrá, tak výborně. Přejdeme tedy přímo ke zprávě z vlastní iniciativy, kterou se psal Andreas Schwab, nebo případně na níž pracuje, k smlouvě EHP Švýcarsko překážky plnému provedení vnitřního trhu a snažíme se dohnat to desetimunové spoždění tak abychom skončili eh, do za pět minut čtyři. Děkuji. Andreas. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové, kolegyně. Bohužel se omlouvám, že jste museli tak dlouho čekat na tuto zprávu. Je to zpráva z vlastní iniciativy, ale myslím, že je to druhá eh, důležitá zpráva z vlastní iniciativy, která už vlastně Řecka po druhé, protože e, tyto země vlastně je to důležitá a dobře fungující dohoda, nicméně dochází v mnoha inter, k mnoha internímu vývoji, tedy jak, my, jak v rámci Evropské unie, tak v příslušných státech, tedy zejména ve Švýcarsku e, a také to znamená, snažili jsme také rozšířit třetí trh na třetí země. Myslím si, že tato dohoda by takto už vlastně jsem jim asi nabídnuta nebyla, protože jsou poskytnuta mnoha privilegia, která vlastně v podstatě k dispozici zemím Evropské unie, ale jak říkal kolega Traskovský ve zprávě před pěti lety, tak je to vlastně dobrý solidní základ, na kterém můžeme dále budovat. Současně je tomu ale tak, že samozřejmě také Eh, ty SVO státy musí ještě některé věci eh, udělat, to znamená pro prosazování a aplikaci evropského práva ve svých příslušných právních systémem, aby se tato aplikace ještě eh, prohloubila. to znamená, je ten deficit se stoupl na 2% a v, ve Švýcarsku v rámci ESVO. I to jde vlastně ve dvou fázích. Jednak jde tam o prosazení a uznání relevantní legislativy a potom o vlastní integraci, začlenění do národního práva. Takže nyní došlo k tomu prvnímu kroku, ten už byl proveden, ale eh, k tomu druhému kroku nejsou žádné zásadní překážky, co se týká řízení eh, vnitřního trhu v Evropské unii, tak samozřejmě toto musí platit stejným způsobem také pro státy EHP a ESVO od poslední zprávy, kterou zpracoval kolega Traskovsky, tak eh, Švýcaři 9. Eh, února 2014 měli lidové hlasování, kde vlastně odhlásili určitý bilaterální princip, nebo respektive spochybnili určitý princip, to znamená referendum, prosazování referenta do národního práva právě probíhá, je to tedy na cestě a jak víte kolegové, tak nejen já, ale většina eh, parlamentu se dívá kriticky na toto referendum, protože výhody, které jsou spojeny s jednotným trhem samozřejmě jsou spojeny také s povinnostmi, které by zase ty země ESMO měly stejným způsobem převzít a také budou muset je převzít v budoucnosti. Proto myslím, že je zde zásadní bod k diskusi, který a to, že 7. května bude slyš, ještě slyšení ve výboru pro vnitřní trh kde se bude hovořit o té důležité otázce na jedné straně, co můžeme udělat, aby prosazování evropské legislativy vlastně také bylo zajištěno v zemích SVO a EHP a potom jaká je politická odpověď na tu iniciativu proti masovému přistěhovalectví Švýcarsko, která vlastně nese, vede k sobě určitou eh, riziko, že by mohlo spochybnit dohodu o volném obchodu. Jinak, co se týká, zde máme stanovisko výboru pro zaměstnanost, který ještě, které ještě není přeloženo, pokud se Potom je zde také e, stanovisko výboru pro zahraniční věci. Já bych samozřejmě zohlednil potom jejich podněty, protože je tam celá řada bodů, které vlastně je možno převzít e, do této zprávy, ale v pozdější době budou ještě zapracovány formou e, pozměňovacích návrhů a jinak jsem velmi napjat, eh, jaký je názor a jaké připomínky k tomu budou mít kolegové, paní předsedkyně. Děkuji. Grapini. Maria Grapini. Mrs. Grapini, VSND. SAD. Mulțumesc, doamna președintă. Ehm, colegul nostru, Andreas, a prezentat în sinteză. Andreas Schwab nás stručně seznámil tou zprávou z vlastní iniciativy a já rovněž jsem přesvědčena, že problematika Švýcarska stále ještě čeká na řešení. Je totiž pravdou, že se zde máme to referendum, což je demokratické rozhodnutí občanů daného státu a ale zároveň Švýcarsko nemůže počítat s tím, že bude pouze těžit z výhod přidružení k Evropě či hospodářského prostoru, ale musí dostat i svým povinnostem a právě tam v té zprávě chceme, aby se zrcadlil přístup obou eh, výborů Problémy stále ještě máme a v souvislosti s tím chci říci, že univerzálně v oblasti volného trhu se Švýcarskem máme asi 100 odvětvových dohod. A to by bylo ideální, kdyby to šlo um, zintegrovat, nějakým způsobem sladit. Případně, abychom mohli mít Švýcarsko jako eh, členský stát EHS aby se stalo členem Evropského hospodářského prostoru a ne, aby jsme museli spoléhat na stovky odvětvových dohod. A právě tady dále je i problém Chorvatska. Ehm, tady to je i zmíněno že nemáme splněny požadavky protokolu. Stále ještě tedy máme mnoho co dohánět. Je tam mnoho, co se musí dořešit ve vztazích se Švýcarskem máme mnoho obav a naše skupina se musí tím zabývat. Zpráva je tedy velice vítaná jako přispění ke zlepšení vzájemných vztahů smluvních EU se Švýcarskem a právě z pohledu našeho výboru. Rika Trebesius for the ECR za e e. Předsedající, já chci nejdříve srdečně poděkovat zpravodaji za takto důkladné uvedení problematiky. Většinu, většina smluv se Švýcarskem byla dojednána bilaterálně a takto bychom měli pokračovat. Tak, jak už zmiňuje hlavní zpráva, máme ale spoždění u prosazování těch smluv, u jejich uh, zavádění do praxe a tam musíme pokračovat a tlačit, zejména eh, to, jak budeme zacházet s referendem ze dne 9. února 2014 proti masovému přistěhovalství. Eh, moje frakce je pro decentralizovanou Evropu eh, proti přílišnému slučování a proto jsme pro referenda a i pro respektování takovéhoto hlasu lidu, který se v tom referendu projevil. Zejména to musíme dávat pozor na dva aspekty. Za prvé, funkční celoevropská politika s přistěhovalecká politika. Víme, jak nyní e, zde schází mnohé a tam se to odráží i ve Švýcarsku a rovněž i Švýcarsko se právem um, připomíná význam zajišťování vnějších evropských hranic, které se týkají i jeho a tam je třeba zvýšit ostrahu. A i z finančních uh, co se teď finančních zdrojů, tam jsme odkázáni na jakoukoliv pomoc. A nyní, lepší prosazování volného pohybu osob. Švýcarsko by nemělo být nuceno počítat s tak masovým přistěhovalstvím, k jakému je nuceno. Z důvodu krize se mnoho osob právě stahuje do hospodářsky dobře prosperujících regionů, ale zároveň tím působí sociální problémy u domácího obyvatelstva, zejména například stoupající nájmy. My jako unijní občané, zejména členové eurozóny, nemůžeme dělat ze Švýcarů určitá rukojmí za to, že u nás nefunguje přistěhovalická a sociální politika. Naše politické selhání se nesmí odrážet na situaci Švýcarska. Musíme si to v rámci eurozóny řešit sami. Švýcarsko má suverénní své právné možnosti rozhodovat samo a to musíme respektovat. My jsme tedy připraveni eh, souhlasit eh, s dalším uzavíráním dohod, chceme dále se Švýcarskem spolupracovat a chceme se zasazovat za zlepšování hospodářské spolupráce, zejména u tématu energetiky prostředky, záložní kapacity a právě berou v úvahu německé problémy s tím, jak se snažíme přeorientovat naši energetickou politiku, vítáme švýcarské návrhy a rovněž i standardizace, automatická výměna informací, například u e, bojem s zatajováním daňových povinností a u T-typu by mě zejména zajímalo, jaké, jaká řešení e, mohou být nalezena například u arbitrážních systémů a e, investičních pobídek. Určitě můžeme spolupracovat a já jsem optimistkou, ten kompromis by měl být nosný. Děkuji. Um, Ulla Tones is the Aldi. Alde, stínový, ale za Alde nebude hovořit Ulla Tones, ale kolega tady e, Rošfor. Ano, e, takže mm, mm, omlouvám nepřítomnost v naší stínové a ona připravila takový textík, který vám přečtu. Eh, Evropská dohoda eh, Evropského hospodářského prostoru, to je historický úspěch, který umožňuje, že další země mohou vstoupit na vnitřní trh a tak dostat přístup k 500 milionům lidí. Ale dohoda eh, Evropského hospodářského prostoru byla vyjednána v jiné době a nedávný vývoj, včetně Lisabonské smlouvy, znamená, že je třeba zrevidovat fungování Evropského hospodářského prostoru EHP, pokud chceme využít jeho plný potenciál. Z naší perspektivy Eh, jsou zde neustále skluzy, eh, pokud jde o eh, transformaci a aplikaci právních aktů. Někdy je to kvůli nezbytné legislativní adaptaci, ale skluzy ve spolupráci a v aplikaci to jenom zhoršuje heterogenost na trhu a to je třeba řešit i vztahy se Švýcarskem musí jasně se opírat o čtyři svobody, které jsou klíčové pro vnitřní trh a jsou nedělitelné. Tudíž ty různé populistické kampaně ve Švýcarsku eh, o masové imigraci v únoru 2014, to nás velice zneklidnilo, protože mm, po svoboda pohybu je zaručena všem občanům Evropy, Evropské unie a je třeba se na to podívat z pohledu udržitelného ekonomicky i sociálně. A mm, Pan Šváb tedy připravil konstruktivní zprávu a paní Stínová zpravodajka se těší na detaily této zprávy a i v souvislosti s nadcházejícím slyšením, které se bude konat v našem výboru. Děkuji. Steiner. Uh, uh, before we go to Catherine, does anybody... Catherine, tak ještě někdo, než kolegyně Stýle, tak ještě někdo chce slovo. Zelení, já tady nemám seznam ano, děkuji. Děkuji, Vicky, velice rychle za zelené. Máme velký sklus, tak jenom bych chtěl poděkovat samozřejmě Andrasovi. Eh, jsme eh, mu vděční za tu práci, protože on zúraznuje především význam spolupráce a integrace se, zeměmi, se zeměmi EHP. S tím souhlasíme a nemáme žádný velký problém. My v podstatě souhlasíme se všemi body, které zmínil a samozřejmě i litujeme rozhodnutí islandské vlády a konstatujeme i, že zde, je zde dost velký deficit transpozice. K k otázce eh, migrační politiky Švýcarska zde souhlasíme s poznámkami, které jsme slyšeli od zpravodaje, jenom myslím si, že my asi předložíme jeden pozměňovací návrh spojený s otázkou konvergence, daňové konvergence se Švýcarskem. To asi někoho nepřekvapí. A jenom možná mm, k bodu jedna takovou věc tam je takové, taková nejasná formulace, jako by z toho vyplynulo, i když András to asi nechce říci, že tato smlouva je základním motorem ekonomického růstu a i nástrojem pro to, abychom rozšířili vnitřní trh na třetí země. Já myslím, že nechceme eh, rozšiřovat vnitřní trh. Mm, takže mm, já myslím, to je spíš otázka formulační, jinak souhlasíme s obsahem. Děkuji, to je všechno. Dobře, takže nyní Katrin Stiller. Děkuji paní předsedkyně, děkuji zpravodaji, děkuji stínovým zpravodajům. Zpráva pana Švába je dobrý přehled eh, situace a já si myslím, že je třeba zde udělat rozdíl, jasný rozdíl mezi eh, eh, tedy těmito dohodami a potom i bodem 3 a 6, to znamená nedostatek v implementaci. I v nedávném parlamentním zasedání se těmito zeměmi, tedy EAP a Švýcarsko tam je pozorovatelem, tak mm, ve Friedrichstátu v Norsku se konalo toto velké zasedání a tam se jasně ukázalo, že tam je velký problém s implementací je tam velké množství neimplementovaných nástrojů. A pokud jde o Švýcarsko, tak zde ta zpráva je velice důležitá v tom, že je třeba zdůraznit, že na rozdíl od některých poznámek, které zde zazněly, tak ano, to je přímý útok na Německo, na italské občany, kteří přímo pracují ve Švýcarsku a skutečně musíme tu situaci monitorovat. Proto e, schůzka e, delegace Evropského parlamentu se švýcarském koncem června bude proto významná a to vy i zúraznujete ve své zprávě, což je velice jasné že nám jde o toto. A 7. května, mm, ta, mm, bohužel z různých důvodů, e, protože budeme doma, tak se nezúčastníme, ale tam bude důležité si vyslechnout potom, mm, jaká je situace v rámci slyšení. A, a takže já ještě jednou děkuji za tuto zprávu, je velice aktuální a budu se těšit na spolupráci. Děkuji. Ano, dobře. Jenom já dovolte velice rychle pár bodů. Děkuji za zprávu. Já myslím, že je důležité aby náš výbor sledoval, co se děje s legislativou po té, co jsme ji odhlasovali. Zdali byla transponována a zdali se implementuje. A pokud eh, zjistíme nějaký problém, eh, to znamená, že opakovaně legislativa vnitřního trhu se netransponuje do vnitrostátních předpisů, tak potom asi něco je na tom špatné, špatně a musíme eh, pochopit proč. A pokud některé kategorie zemí netransponují mm, více než jiné, tak to je problém, který musíme řešit. Nicméně náš výbor také má velice konkrétní pravomoce týkající se mm, konkrétních oblastí vnitřního trhu. A tady se obracím na sekretariát, aby nám řekl jasně ty oblasti, kde máme pravomoce. Máme pravomoce eh, na volný pohyb zboží, včetně technických standardů, právo na podnikání, volný pohyb služeb a fungování jednotného trhu. A nemáme ale koordinaci, která by se týkala volného pohybu osob. Tato oblast do toho nespadá do naší kompetence. Takže měli bychom se snažit citlivě přistupovat k těm oblastem, které v podstatě eh, především spadají do kompetence výboru EMPL a LIBE, protože potom vždycky já se tam snažím obhajovat eh, přece naše kompetence v různých jiných agendách a když to dělám, tak často potom jsem tam obvinována, že my zasahujeme do jejich kompetencí v jiných oblastech, jako je tedy eh, pohyb osob. Já vím, že to je citlivé téma, že k tomu máte své názory, já vím, že to je téma, o kterém chcete mluvit, ale prosím, vězte, že pokaždé, když my eh, jak si šlápneme na území jiných výborů, tak potom to podkopává moji roli, když já se snažím eh, obhajovat naše eh, agendy. Samozřejmě k jednotnému, jednotnému trhu máme co říci, pokud jde o zboží a služby a musíme dohlížet nad tím, že legislativa se řádně implementuje. Takže prosím, měli bychom si uvědomit, co je v příloze 7 jednacího řádu parlamentu a to se týká kompetencí výboru MKO. MKO, tak prosím, pomozte mi v tom, abychom se drželi skutečně na našich kompetencí. Teď za komisi máme zde kolegu Kripa. Děkuji, děkuji za slovo. Eh, já hovořím zde za Evropskou komisi a děkuji za slovo, děkuji za zprávu, podporujeme obsah této zprávy. Podle nás je zcela v souladu se závěry Rady ohledně eh, homogenních standardů na vnitřním trhu a vztahy s neevropskými evropského, eh, evropského trhu eh, z prosince 2014, takže tuto zprávu vítáme a budeme spolupracovat. Děkuji. Um, Spravodaj, chcete ještě něco? A děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl na závěr té diskuse se zmínit ještě o třech bodech, protože abychom nemuseli měnit další bod. Jednak bych chtěl poděkovat všem kolegům, ale také sekretariátu a samozřejmě komisi za jejich příspěvky. Doufám, že v následujících měsících toto všechno budeme moci ještě prohloubit v úzké spolupráci. Za druhé jsem rád, že kolegyně Stiller, Pascal Duran a také ty, Vicky, paní předsedkyně, jste se zmínili o tém, tématu prosazování a Eh, eh, začlenování legislativy EU. Toto si myslím, že je ústřední prvek vlastně v celé té zprávě nebo vůbec u tohoto tématu jednak. 30, vlastně jak zpívá 35 právě tak vlastně, co se týká Švýcarska, tak to prosazování je pomalejší, než by mělo jít a to samozřejmě Eh, také co se týká eh, rozšiřování nebo tedy toho mm, interního trhu, vnitř jednotného trhu na třetí státy a toto samozřejmě musíme sledovat. Za třetí je celá řada argumentů v souvislosti se Švýcarskem. Švýcarsko je samozřejmě tady v této oblasti zvláštní případ, protože mm, má vlastně eh, přijal vlastní politiku eh, přistěhovalectví a já jsem zcela souhlasím s paní předsedkyní, že říká, že se zde nejedná o volný pohyb osob, ale paní předsedkyně, vaší, vaše vlastní frakce eh, tím zabývala vlastně ve Švýcarsku, zde nejde v tomto případě o eh, přístup osob, ale vlastně o voln, v disponibilitu služeb a zaměstnavatel, takže toto je určité e, nedorozumění, protože by vlastně nebyly žádná pracovní místa ve Švýcarsku. Toto si myslím, že je celé nedorozumění. E, ono to možná vzbuzuje dojem, že se zde jedná o volný e, pohyb osob, ale jedná se o určitý problém přistěhovalectví, proto, a v podstatě také o problém pracovního trhu, protože vlastně ti lidé tam pracují, tam vlastně existuje tam černý trh. Ale ta pracovní místa vlastně oni oficiálně nedávají k dispozici, takže myslím si, že bychom měli jasně eh, si říci, že jde o vnitřní trh zajištění a ne pouze v souvislosti s Evropskou unii jako takovou, ale právě také v souvislosti se třetími státy. Ano, které by mohly dosáhnout vysokého stupně integrace, jak se zmínil Pascal Diran, protože ovšem se nechtějí záležitosti účastnit, chtěli by využívat pouze těch výhod, ale s tím vlastně je spojeno také prosazování té legislativy a těch povinností, které jsou s tímto spojeny. Takže Evropská komise a členské státy doufejme, že tedy Eh, budou jasně vysvětlí našim přátelům z těchto zemí, že tato opatření budou možná pouze tehdy, když vlastně se budou držet, budou dodržovat všechny ty závazky a všechny sliby, které s tímto také souvisejí a toto by měl být samozřejmě také cíl další práce našeho výboru. Děkuji. So, um, we are gonna... Takže bude se konat veřejné slyšení 7. května. Termín pro pozměňovací návrh je 12. květen a o návrzích budeme jednat 22. a 23. června. Kompromisní návrhy 15. července a hlasovat budeme 16. července. Děkuji. eating up time. We can do a quick... Teď, eh, teď eh, rychle tady změním pozici. Další zpráva je moje. Okay, we're moving on to the report. Přejdeme ke zprávě o osobních ochranných prostředcích. Naší zpravodajkou je Vicky Ford. Jste připravená, paní zpravodajko? Eh, ano, došlo k výměně názorů přes e-maily s dalšími skupinami. Děkuji za to, že jste vytipovali oblasti, kde je možný kompromis. Snažíme se pracovat na dvou hlavních oblastech, jednak pole působnosti a potom zjednodušené řízení eh, pro eh, ten evropský přeskum. Eh, takže ten evropský certifikát takzvaný. Takže zde máme návrhy od komise a zatím není to určeno tomu, abychom rozměnili, nějak okleštili to nařízení. Ne, tady jde o to, že eh, to <clears throat> že v podstatě eh, tady, když se podstatě nezmění ten typ toho prostředku, jeho praxe a tak dále, tak ten výrobce by měl mít možnost používat zjednodušené řízení pro vydávání osvědčení a ne opět každých pět let se vracet k nule, jako kdyby nic předtím neexistovalo, takže to je pro ty prostředky, kde se de facto nic nezměnilo. Druhé téma je pole působnosti. Asi jak dobře víte, Eh, původní návrh komise navrhoval rozšíření pole působnosti normy na určité privátní nebo domácí prostředky do domácností, které předtím nebyly upraveny normou a mm, eh, v těch kompromisech, které se navrhují, tak tam navrhujeme takovou zlatou střední cestu mezi tím, co jsme měli před 20 lety a nynějškem, a to především tak jako teď řemeslné a dekorativ, umělecké pardon, a ozdobné dekorativní nebudou tam spadat. Navrhujeme ty do dom, prostředky do domácnosti, mm, já nevím, ty mm, gumové rukavice nebo prostředky proti vlhkosti, ty by tam také neměly spadat. A já nevím, pokud třeba máte nějaké ty signál, signální tedy Eh, ty eh, proužky tedy na oděvu a když to není tedy ochranný prostředek, je to je spíše módní záležitost, tak také to tam nebude spadat. A také pokud jde o výrobky, které vás mají chránit proti teplu, eh, takže pokud ten prostředek nebo výrobek říká, tvrdí o sobě, ano, toto vás má chránit před teplem, tak třeba tyto rukavice jsou tedy Eh, ochranné proti teplu, tak potom to by bylo v polipůsobnosti a pokud tam ten výrobek nebude na té etiketě to tvrdit, že má tento ochranný prvek, tak potom to bude čistě dekorativní záležitost, takže tam nebude spadat. A, a takže tady jde samozřejmě skutečně, aby ta norma chránila ty prostředky, kde to je skutečně třeba. A toto Eh, bylo rozesláno, většina eh, frakcí s tím víceméně souhlasí a eh, socialisté demokraté tady nemají stínového a já doufám, že stínová zpravodajka za socialisty také se k tomu ještě vrátí, až budeme mít pozdělací návrhy. Děkuji. OK. So the first... Ano, výborně. První stínový zpravodaj je pan Arimo. Děkuji, paní předsedkyně. Já v úvodu řeknu, že opravdu chci poděkovat za dobrou spolupráci při zpracovávání těch kompromisních eh, poznacích návrhů. U těch kompromisů obecně jsem spíše eh, pro, protože toho ducha přejímají, toho s čím bych rád přišel. Ale mám tady pár záležitostí na okraj zejména kompromisní návrh 1, to je spíš taková technická připomínka, tam je i napsáno, cituji, pokryto touto směrnicí, ale my se zabýváme nařízením, nikoli směrnicí, takže to se tam musí přepsat. A pak ještě poslední věta v tom kompromisu, který odkazuje na přílohu jedna eh, té směrnice 89686 EHS. To nevím, co tím chceme docílit, protože původní můj přístup spolehal na tom, že to, co zatím není nadefinováno v, tom, v té oblasti působnosti, by mohlo být posléze definováno až v těch aktech přenesené pravomoci. Rovněž i v rámci tohoto výboru jsme o tom hovořili. A nyní najednou v té oblasti působnosti jsme si velice úzce nadefinovali, velice striktně, což z principu podporuji, ale nakonec tady ta přidaná věta, tam nevím, jak se k tomu mám postavit, protože v praxi nevím, jak by to mohlo být uplatnitelné. Proto otázka na paní zpravodajku, aby to krátce vysvětlila. Jsem velice spokojen a šťastný. protože v textu se už v takto rané fázi eh, vyjasnilo, že se ehm, takto rozšiřuje oblast působnosti, že je to podle té jedničky, tím to bude srozumitelné. Rovněž ten kompromis k těm odrazným prvkům, ehm, s tím souhlasím, to velice dobře odráží samotnou podstatu. A pak če, o co vlastně jde? E, ten oříšek je v tom, že nikoli pouze odraz působnosti, ale i platnost. Ten text byl víceméně nově formulován a je zároveň i v tom pozměňujícím návrhu. A já se sám sebe táži, jak bychom měli nadefinovat e, tu, e, to období platnosti. V návrhu komise stojí pět let ale bez zjednodušeného řízení, pokud se nic nezmění. Můj návrh spíše spočíval v tom dát tam nějakou minimální lhůtu a právě z těchto pěti let by mohla být minimální lhůta a to rovněž se zdá, že je kompromis se spravodajkou, že by z toho mělo vzniknout maximum. Já se však stále ještě táži u například ochranných výrobků, které nemají omezenou životnost. Zdá se tím neotevírají dvířka u těch inspektorátů či zkušeben z toho udělat kratší spotřeby a tím ta zda by to se nepojilo s vyšší zátěží, s správní pro ty podniky a zároveň zda by tam nebyla finanční zainteresovanost u toho, taková, která se neváže s naším cílem. Čili zda nadefinovat maximální trvání mm, těch ochranných prvků. A zároveň ale máme i ochranné prvky OOP, které mají už nyní kratší dobu, kdy působí a tam už ani nelze to maximum nastavit. Tedy nevím, zda ta maximální životnost je něco, s čím se dokážu zžít, ale možná si ještě musím nechat něco napadnout, abych se zbavil těch obav, které jsem se vylíčil, abychom z toho nakonec neměl nějaký um, hrůzný byrokratický náboj, kde to, co zatím neexistuje po roce, po dvou, najednou se nedostavilo u těch lidí. Tedy jinak to, co zde je nadefinováno jako kompromis, mi vyhovuje a z toho důvodu rovněž děkuji srdečně paní kolegyni Ford. Thank you, Mr. Arimont. Uh... Děkuji, pane Arimonte. Já si chci ještě ověřit, že tady nemáme nikoho, kdo by hovořil jménem a jako další? Děkuji tak Vicky za tu velice zajímavou práci a za dobrou spolupráci, kterou jsme spolu měli se s týmem stínových zpravodajů. My samozřejmě velmi podporujeme kompromisní pozměňovací návrhy, které, domníva, které zohledňují stanoviska různých účastníků co se týká těch prvních kompromisních návrhů, které se týkají oblasti působnosti, tak to je, bych to velmi snadno zrezimoval. Musíme vzít v úvahu to, co je skutečně nezbytné. Co je, musíme být pragmatičtí, neměli bychom jít nad rámec toho, co je rozumné a postupovat tak, aby veškeré ty produkty našeho každodenního života, pokud ten výrobce nestanoví eh, konkrétní kvalitu ochrany, tak skutečně nemusíme tam mít tu oblast ne, velmi pádnou. Já tě, soutě, souhlasím vlastně s, s podstatou, nutně ne se vším, co říkal kolega z EPP. Nejde o to, abychom uh, zde vlastně regulovali nebo zastřešovali regulací vše, co by jednoho dne mohlo být, mohlo mít určitý vztah s bezpečnostní. Myslím si, že ty kompromisy ohledně oblasti působnosti jsou tedy z tohoto hlediska zcela uspokojivé. Potom, co se týká toho bodu, co připomněla před chvílí Vicky, ohledně těch dekorativních prvků, signálních, například, tak ty mohou být vyloučeny, pokud nemají ochranou funkci která je požadovaná jako taková. Samozřejmě tento bod také podporujeme a to je důležité, to je vlastně to ano, nebo to E, Ečko nebo A, nevím. Myslím si, že ten text vlastně usnadní tady tu věc. Je to trošičku takové nejasné, co se týká toho čistého způsobu anebo toho užití, tak to může být trošku nejasné, trošku vágní, ale pokud to má pouze módní nebo dekorativní účel, tak si myslím, že je zcela legitimní, abychom, aby zde nebyl požadavek na tu eh, v ochranou funkci, aby to bylo vyloučeno tedy z oblasti působnosti. Co se týká doby platnosti těch atestů, to je kompromis 4 kompromis. To je téma, které není jednoduché, tedy to je naopak složité téma, protože samozřejmě slyšíme zde názory jedněch i druhých účastníků a myslím si, že ten kompromis, tak jak byl předložen, je dobrý. Tady tedy trošičku bych možná se chtěl vrátit k tomu, co říkal před chvílí kolega z EPP. Domnívám se, že na rozdíl od toho, v protikladu k tomu, že se zde navrhuje velmi zjednodušený postup, tak si myslím, že bychom měli zůstat u té lhuty pět let jako maximum, ale ne jako minimum tedy. Protože měli bychom mít určitý zásadní vrátka, protože pokud ve světle vědeckých údajů nebudou nějaké novinky, nějaké nové údaje, pokud průmyslová výroba se nezmění těch produktů, tak tom potom si myslím, že ten zjednodušený postup, který je navršen, je opravdu velmi jednoduchý postup. A nedomnívám se, že by to mělo být něco, co by se mělo odchýlit k nějakým zneužitím nebo k nějakým prostředníkům, kteří by tam vnesli ještě další více náklady což by potom mohlo zkompromitovat ty spotřební produkty. Myslím si, že kompromisní návrh jde tímto směrem a je tedy velmi dobré, že tedy právě jde to tímto směrem. Měl bych jenom takovou malou otázku, kterou bych chtěl položit Vicky jakožto zpravodajce. Předložil jsem pozměňovací návrh, který se týká ochrany motocyklistů. Já už sám využívám dvě kola už od 14 let, takže je to zlepšení, myslím si, jsou to ta, je to to ochranné oblečení, Myslím si, že bychom měli zhodnotit ty bezpečnostní prvky, které se dávají do toho eh, oblečení, hodnotit to konzistentně se samotným tím oblečením z hlediska využití, protože když se hodnotí pouze ty pohyblivé ochranné prostředky, jakožto takové pouze izolovaně, tak to není jako taková záruka bezpečnosti, tak jak když to začleníme do té kombinézy nebo do bundy, kde se to může určitým způsobem pohybovat, měnit polohu podle zatáček a tak dále. Takže bych chtěl, aby se zde provedlo hodnocení celé integrovaného toho balíčku, to znamená těch bezpečnostních prvků ve spojení s tím oblečením. Doufám, že to se to takto udělá také. Vítám ještě jednou tuto práci a domnívám se, že všechno se ještě vylepší a že text opravdu jede správným směrem. Děkuji. Děkuji, pane Rošval. Dívám se, zda tady máme pana Maštálku. Není přítomen. A pan Dural. Děkuji, já budu velmi stručný. a v podstatě souhlasím, samozřejmě, a děkuji, Vicky. A v podstatě souhlasím s její prezentací, také souhlasím s tím, co říkal Robert, takže budu velmi stručný. Já také od 14 let jsem motorkář, takže Nevím, jestli je to kvalita jako taková, ale je potřeba samozřejmě vždy dbát na tu bezpečnost, aby ta bezpečnost byla opravdu zajištěná, aby to nebylo pouze něco virtuálního. Já si myslím, že jsme našli dobrou rovnováhu s tím postupem zjednodušeného přeskumu. Je to vyvážený text a měli bychom skutečně vycházet z tohoto kompromisu. Nechci ještě prodlužovat debatu, jsem trošku více skeptický o otázce té oblasti působnosti, protože to je trošku možná složité a možná právní jistota samozřejmě také nám působí určité problémy. Ale celkově děkuji a blahopřeji Vicky ke skvělé práci. Thank you. Děkuji. Děkuji, panu Dural. Nyní paní Grafiny. În primul rând, pe... Děkuji. Nejdříve blahopřání pro Vicky a stínovým zpravodajům. Důvod toto nařízení, dalo by se říci, není až tak závažné na první pohled. Na druhé straně zde velice solidně přistupujeme k tomuto tématu a ten návrh zprávy o těch ochranných osobních ochranných prostředcích opravdu stojí za to. Hovořím o tom, protože se zmiňujeme oblasti působnosti a byly zde zmíněny ty signální prvky, zda tedy jsou dekorativní nebo ochranné. Pokud tato zpráva je o osobních ochranných prostředcích, co potřebujeme při nadefinování rozsahu působnosti, tak si myslím, že by se mělo týkat i těch dekorativních abychom zlepšili bezpečné cestování někoho. Například, pokud má nějaké dítě nějaký e, signální dekorativní prostředek, třeba to v první řadě není myšleno e, jako bezpečnostní prostředek, ale může to pomoct. Když dítě například nedává pozor, tak ho to může ochránit. E, je to tedy opravdu dobré nadefinovat rozsah působnosti dobré je vědět, jak je rezistentní ten materiál, ale zároveň ty odrazné signální proužky nikoho neochrání. Ono to dítě stejně je vystaveno nehodě. Tedy já se domnívám, že pokud chceme výjmout z oblasti působnosti ty signální prostředky, přestože čas od času mohou někoho zachránit, nezvyšují ochranu. To si myslím, že by tam mělo výslovně zaznít. Musíme dospět k nějakému eh, kompromisu i u té doby platnosti atestů. Eh, tady musíme spíše možná se zamyslet nad tím, zda by nestálo za to mít minimální platnost. Určitě to zpravodajka nějak vymyslí, ale chci zopakovat, vše, co chceme zahrnout do oblasti působnosti, musíme eh, vyhodnotit z pohledu ochrany. Zda něco nám výslovně chrání. Thank you, Mrs. Grupini. Děkuji, paní Grapini. Chcete, paní zpravodajko, reagovat, anebo ještě byste si přála, kdybych vyzvala komisi ke slovu? Máme tady někoho z komise, výborně, prosím, máte slovo. Děkuji za práci odvedenou na kompromisních eh, návrzích. Já budu hovořit stručně. Jménem komise tedy chci poděkovat za odvedenou práci i za ty kompromisní poznací návrhy. K tomu rozsahu působnosti, jak víte, máme určité výhrady k těm kompromisním poznacím návrhům, protože komise navrhuje odstranit tam ty rukavice, ať už ohnivzorné nebo k umytí nádobí. Myslíme si, že by tam ta výjimka měla být odstraněna ale jak už bylo zmíněno, podpoříme veškeré snahy o kompromisní řešení, které bude přijatelné pro kolegy. Kompromisní verze u eh, reflexních fluorescentních komponent. Tady vítáme ten kompromis, protože opravdu nastoluje větší jasno. A domníváme se, že i to, e, ta zmínka o kontaktu s vodou je vítana. U těch e, atestů, certifikátů, tam obecně podporujeme ty pozměňující návrhy, ale dovolil bych si upozornit na jednu drobnost, to je spíše slovní formulace, která se týká třetího kompromisu, zejména odstavce 7.5a, kde je zmínka v tom smyslu, že ty certifikáty budou automaticky obnovovány u těch celoevropských typů. Ale my zatím nemáme postup pro automatickou obnovu nějakého atestu a nevím, zda nemáte na mysli spíše slovíčko automatically, čili automaticky, ale musí se tam ještě to lépe propracovat. A nyní dávám slovo zpravodajce. Spravodajka se ptá, kde máme slovíčko automatický. To je odstavec třetí od konce u 7, 5 a tam to začíná eh, kdykoliv notifikovaný orgán potvrdil změnu a tak dále a pak automaticky prodlouží platnost atestu ta automatičnost by snad udělala ze všeho složitější záležitost, než tomu je bez toho slova. Ano, říká zpravodajka, možná to tam je zbytečné. Vrátím se k některým z témat a argumentů, které jste znazněli a jsou všechny skvělé. Za prvé, článek 17 a pozměňující návrh k vymazání textu článku 17. Článek 17, tam se hovoří doslova jednou větou, totiž OOP by měly být klasifikovány v rizikové kategorii, která bude obsažena v první příloze. Komise se nás, nás žádá o vymázání, protože to bude jinde. Tedy záleží na tom, pokud to chcete vypustit, tak ano, když ne, tak i tak jsem spokojena. O těch přílohách je zmínka i jinde v textu, takže na tom až tak nezáleží. Nyní maximální, případně minimální doba platnosti. Zda by všechny certifikáty měly trvat nebo měly dobu platnosti nejméně pětiletou, případně každý certifikát by při minimálně pěti letech, po minimálně pěti letech doběhl, automaticky přestal platit. Máme zde kolegy, kteří hovoří o tom, že je nutné tam mít maximum, jiní, kteří spíše hovoří o nutnosti minima. Možná si to zkusíme ještě i jednou prohovořit, že bychom například měli maximum 7, minimum 5 možná je tam minimum jedno či dvouleté. Možná to bude vhodnější u nějakého produktu z odvětví rychle se vyvíjejícího. Já na to nejsem odborník, takže tam asi budeme muset hlasovat o této věci. Předložíme pár návrhů a budeme se tím dále zabývat až v rámci trialogu když budeme přistupovat tedy k Riago, ale tam jsem blízký řešení. U většiny cyklistických přilep, ano, to je právě ten typ OOP, který musí být posílen, který musí být velice robustní. Vzpomínáte si, že ty staré cyklistické přílby už byly upraveny jinde. Ale tady. Aha, takže tady jde o vestu, ale nikoli pouze o přilbu. A ještě bych obě Tady ještě chci připomenout všem, že naším cílem je zjednodušení stávajících postupů, tak aby bylo jednodušší identifikovat ekonomické hráče v tom řetězci a stávající legislativa, která u OOP platí, ta už je 25 let stará. Ta už nás doprovází dlouho a tam vylučovala například po celou tu dobu eh, rukavit ochranných pro použití v domácnosti. Nikdo to zatím nespochybňoval, nikdo nehovořil o tom, že by to bylo právně nejasné. My se to ale vynasnažíme právně eh, kvalifikovat. Totiž pokud nějaká rukavice tvrdí ochráníme vás, tak by měla pod to spadat, aniž by to bylo dále nějak komplikované. Slyším, co zde někteří kolegové poznamenali, ale zkusíme si to vyjasnit natolik, abychom získali většinu a zbytek vyřešíme v rámci trialogu. Tedy děkuji všem za jejich dosavadní pomoc a nyní si znovu přehazujeme místo. Děkuji vám, paní zpravodajko. The next file is the... Um... Další bod to je Jens Nilsson. To je šíření satelitních dat pro komerční účely. Oh, I've, I'm so sorry, we've turned two pages here. Omlouvám, já jsem přeskočila ty stránky. Dobře. Takže další bod. Další bod eh, je dopad rozvoje evropských obraných trhů na bezpečnost a schopnost v Evropě. A připomínám, že náš výbor má pravomoci k veřejným zakázkám v této oblasti a ne eh, k celému obranému trhu. Ne. A dám slovo kolegyni Ildiko Galpelc, která je zpravodajkou za zprávu Imko. Děkuji, paní předsedkyně, jsem ráda, že můžeme diskutovat o tomto stanovisku. Budu hovořit maďarsky. Je šok to je... předsedkyně, eh, s velkým potěšením kvituji, že bylo předloženo celkem 76 pozměňovacích návrhů od kolegů a většina něco doplňuje k původnímu návrhu jsou v tomto tedy vynikající. Také ráda vidím, že v podstatě s většinou kolegů jsme se dohodli, existuje schoda, poněvadž všichni ostatní kolegové se mnou souhlasili v tom, že bychom měli přeskupit priority. Já jsem si myslela, že to je důležité, oni se mnou souhlasili. A takže pokusy zjednodušit poptávku zatím neuspěly, Evropské unii a poptávka je velice roztříštěná zatím na tomto trhu s obranými prostředky. Bohužel zde existuje další faktor, který nám nepomohl sjednotit tuto poptávku a to je skutečnost, že e, schopnost rozvíjet projekty Evropské obrané agentury, tak to zatím nebylo korunováno velkým úspěchem. Proto se domnívám, že když bychom měli eh, zrevidovat eh, celé ty procesy na tomto trhu, tak eh, potřebujeme evropskou koordinaci těch národních obraných plánů, protože jinak tedy nesplníme tyto cíle. Jsem si vědomá faktu, že to bude velice dlouhá cesta, která je před námi a čeká nás hodně práce, proto si musíme vybrat ty nejdůležitější priority. A to jsou eh, to je veřejn, to, to je tedy to řízení, veřejn, veřejné výběrové řízení a já myslím, že jsme se dohodli na dobrých kompromisech a mm, máme zde hodně kolegů, jak jsem zjistila, kteří jsou skutečnými odborníky eh, na tuto agendu. A mm, já souhlasím se stínovými, se socialistů, ALDE, eh, zelených eh, a EKR, zcela s nimi souhlasím v tom, že Pro členské státy je důležité transponovat směrnici 2009-81 ES a musí transponovat tuto směrnici zcela způsobem, aby zajistili, že ty výjimky, výluky se zminimalizují a tudíž se i, i e, Eh, sníží ty rozdíly mezi pravidly veřejných výběrových řízení. Máme zde článek 346 smlouvy o fungování Evropské unie, který se týká právě výjimek. A velice rádi bychom, aby tyto výjimky se využívaly pouze, když jsou skutečně opodstatněné praktickými důvody. Zde bych chtěla apelovat také na komisi, aby zintenzivněla úsilí a vytvořila stejné podmínky, rovné podmínky na tomto trhu s obranými prostředky, aby se i zredukovaly ty různé praktiky, které narušují trh a ty výjimky tedy, aby byly možné pouze, pokud budou skutečně opodstatněné. Také i v těch pozměňovacích návrzích kolegů ráda vidím, že tam zmiňují nové typy výběrových řízení, poněvadž jejich eh, celá nejrůznější škála. A to je jedna z oblastí, kde bychom měli se více snažit a měli bychom využít ty možné, ty nové možnosti, příležitosti, jako například se skupit různá kritéria, eh, využívání technologií informačních a komunikačních, nebo měli bychom i eh, se snažit dávat větší pobídky vědě a výzkumu, vývoji, je zde celá řada mozních aspektů a tyto příklady, které jsem dala, snad jsou dostatečně ilustrativní. Tyto nové typy eh, veřejných výběrových řízení lze i použít, abychom snižovali náklady a administrativní zátěž. A pokud jde o narušení trhu, tak zde asi by bylo důležité, abychom postupně Mm, krok za krokem tedy rušili eh, tyto faktory, které narušují hospodářskou soutěž, tedy trh. Zde mám na mysli to, že mm, bychom měli eh, zapojit členské státy do té evropské eh, technologické základny a mm, zde bychom měli používat jiné nástroje než ty takzvané offsety, které se používají teď hodně. Já myslím, že to by umožnilo, abychom skoncovali se stávajícím rozčištěností trhu. Samozřejmě chápu, že vlády by asi s tím nesouhlasily hned a i, i moje vláda by s tím nesouhlasila. Národní vlády dávají přednost eh, vlastnímu průmyslu vždycky a protože průmysl, obrany průmysl vytváří pracovní místa a chtějí samozřejmě podporovat eh, vlastní vnitrostátní, tuzemské investice. Ale já si myslím, že dobrá koordinace by zlepšila efektivitu na evropské úrovni. A my, jako Evropský parlament a poslanci, bychom měli toto podporovat a samozřejmě zároveň bychom měli chránit důvěrnost informací všechny členské státy musí pochopit, že jsme závislí vzájemně, že na sobě jsme vzájemně závislí a právě tady v průmyslu ta eh, vzájemná závislost je evidentní. Každá mince má dvě stránky, to chápu a mm, vím, že je těžké eh, nějak sladit, zharmonizovat tyto dvě reality. Nicméně bych chtěla apelovat na kolegy, aby odložili svá osobní eh, přesvědčení, respektive národní zájmy, poněvadž toto by mělo být společné stanovisko výboru IMCO. A mm, potřebujeme zlepšit příležitosti průmyslu z dlouhodobého, střednědobého pohledu a tudíž musíme snižovat roztříštěnost na tomto trhu. Tudíž apeluji na kolegy, aby pokud to bude možné, podpořili kompromisní návrhy a abychom přijali stanovisko, které bude reflektovat eh, naš, náš společný postoj, naše společné cíle. Děkuji. I don't think any of the Nevidím zde nikoho ze stínových zpravodajů. Kassensteiner promluví za Sarge. Eh, ano. Spravodaj. Stínový zpravodaj se omlouvá, nemůže zde být přítomen a já jsem byla požádána o prezentaci několika bodů s omluvou to vše přečtu. Děkuji zpravodaji za, zpravodajce za skvělou práci, za spolupráci. Většina klíčových záležitostí byla zahrnuta v tom balíčku. Zejména chci zdůraznit následovné. Vítáme to, že zpravodajka zahrnula v tom prvním kompromise to, oč nám šlo. Nicméně, nicméně chceme zdůraznit, že u těch závěrů 13. dubna nebylo zdůrazněno eh, spolupráce a ty eh, průřezové body eh, a v kompromise 3 vítáme ty dva eh, vě, dvě věci, které byly zahrnuty, totiž vyhýbat se eh, duplicitě a pozitivní příspění různých odvětví, které mají být propojeny rovněž modernější, integrovanou eh, hospodářsky konkurenční obranou politiku. U kompromisu 5 a 6 vítáme konkrétní výslovnost zmínku malých středních podniků, tak jak zde řekla zpravodajka, na tom nám záleží. Ale pár věcí si myslíme, že stojí za diskusy, které nejsou pokryty kompromisním balíčkem, na nichž nám rovněž záleží a u nichž bychom si přáli dočkat se podpory, chci se o nich zde zmínit. První je záležitost dopadu hospodářské krize na e, škrty e, obraných rozpočtů většiny zemí balíček zde neslouží svému účelu. Je potřebujeme lépe koordinovat, zejména e, v obrané politice vyhýbat se duplicitě, zvojování úsilí. Voláme rovněž e, po zahrnutí e, těch návrhů například E, střediska společná a uplatňování ať už 2009-81, 2009-43 pro malé střední podniky. Tam musíme zajistit, aby malý střední podnik lépe chápal, oč jde, aby se byl schopen ucházet o ty zakázky. Tady právě stínoví spravedlivé by si přáli ze strany socialisty, aby tam bylo výslovně zmíněno. A pak eh, modernizace zadávání veřejných zakázek. Tady naváží na ten argument, který se týká elektronického vyhlašování těch veřejných soutěží. Tady je u pana Gotieri Prieto v tom eh, pozměnec návrhu 72. Děkuji za spolupráci, děkuji zpravodajce a určitě vyjednávání o kompromisech bude produktivní. Ještě zde máme někoho, kdo by chtěl promluvit jménem jiných stínových zpravodajů? Dan, já jsem tady jménem pana Jackeviče, který je naším stínovým zpravodajem za EKR a bohužel zde nemůže být přítomen. On by nejdříve rád poděkoval zpravodajce i sínovým zpravodajem za spolupráci i za diskusi o takovéto závažné věci z pohledu všech členských států. Většinou se zaměřuje na tu poslední verzi těch kompromisů. Máme 18 a um, EKR e u sedmičky, osmičky e, nemá komentáře, i když litujeme, že některé naše připomínky nebyly vzaty v potaz. E, děkujeme zpravodaji sekretariátu za e, to, že zohlední naše připomínky u čtyřky, totiž že chceme hlasovat dodatečně o 29. U kompromisu 5 tady musím říct, pan Jackevič je zklamán e, Původně zpravodajka ten kompromis sepsala se zohledněním všech politických stran i s tím, že tam byly přidány ty malé střední podniky, ale bohužel páně Jackevičová slova byla nyní vymazána. E, ta původní verze toho kompromisu se mu zamlovala více, e, zpravodajka vytvořila dobrý text, ale nyní, když ta slova byla z toho škrtnuta, a ani ten pozměňující návrh, který podal, nebude vzat v, potaz u těch offsetů, tak si myslí, že už to nebude ochoten akceptovat, protože ty offsety jsou z dlouhodobého hlediska jsou velice důležité, zejména pokud se bude celoevropský trh vyvíjet lépe více rovnovážně. Pokud toto bude opravdu v tom kompromisu číslo 5 škrtnuto, tak jej nemůžeme podpořit. U ostatních už má spíše hm, pouze okrajové eh, záležitosti. 2 a 6. Tam ano, chápeme, že to, eh, proč jsme my, eh, proti čemu jsme my, je podpořeno ostatními skupinami. Tam si budeme přát oddělené hlasování. To zpravodajce eh, budeme signalizovat mailem. To je vše eh, z, od pana Jaskeviče. Já jako koordinátor ještě pár slov od sebe. I já zde mám určité obavy. Obávám se, že jde o europeizaci obrané politiky, což není rozumný přístup. Nemyslím si, že potřebujeme společnou unijní e, politiku zadávání zakázek v obraném sektoru, tedy se nedomnívám, že se to ubírá správným směrem z pohledu EKR. Děkuji. Chce se někdo vyjádřit za ALDE? Za GUE? Za zelené? Dobrá, v takovém případě vracím slovo paní zpravodajce. Děkuji paní předsedkyni a děkuji socialistům i EKR za konstruktivní připomínky. Ano, máte pravdu, že jsem nebyla schopna zahrnout v těch kompromisech všechny pozměňující návrhy. A z toho důvodu chci zdůraznit, že mým cílem je vlastně neustále to tež. mít co nejvíce společného a tento společný cíl chci v tom kompromisi nějak pojmout. Sergio Gutierrez Prieto hovoří o hospodářské krizi a o jejich dopadech, například na osekávání obraných rozpočtů a tam zmiňuje pozměňovací návrh 72, ale ten v tom kompromise pojat je, ten je obsažen a to si myslím, že si můžeme velice snadno vysvětlit. Záleží na tom, abyste podpořili, eh, abychom všichni podporovali malé střední podniky. S tím souhlasím. U pana Jackeviče a komentář ze strany koordinátora. Ano, i já zcela jasně zde vidím, že ty offsety, to je ta červená linie z pohledu EKR a jejich akceptace tohoto kompromisu. Zároveň chci jasně konstatovat, že v praxi offsety jsou složité, nehmotné, nejasné a jsem přesvědčena, že tady to neposlouší unifikaci fragment, takového rozstříštěného trhu, který opravdu potřebuje unifikaci, protože výdaje jsou obrovské a efektivita není zaručena, tedy díky koordinaci dosáhneme lépe zhodnocení prostředků, což nezaměníme s unifikací. Znamená to pouze koordinaci například těch kroků v tom plánováním, abychom věděli, na co chceme plánovat určité výdaje kdy. A tady jsem přesvědčena, že taková koordinace je ku prospěchu všech na komunitární úrovni. V opačném případě se to váže se zbytečnými rozpočtovými položkami u členských států. Tady je důležité si ufinancovat například jeden projekt v jedné členské zemi a e, mít elektronické zadávání veřejných zakázek či elektronické tendry, aby vše bylo stoprocentně transparentní. Souhlasím však s tím, že v určitých zemích to vede ke znevýhodňování z důvodu offsetu, no ale to se musí kompenzovat jinak. A u pozměcí návrhů. V kompromise číslo 6 tam nesouhlasím tím, co bylo řečeno, protože komentáře pana Jatkevče opravdu jsou obsaženy v tom kompromisu. Tady si asi musíme s panem Jackevičem společně sednout a vyjasnit jeho obavy. A je mi líto, že EKR nebude ochotná podpořit toto stanovisko, protože já se domnívám, že opravdu by to mohlo být v konečném důsledku stanovisko z mnoha pohledů společné. Děkuji. Sean. I'm chair and apologies for being... Charanzova. Já se omlouvám za spoždění, měla jsem tady problémy se dostat z důvodu zácpy. Chci poděkovat zpravodajce za její snahu zohlednit různé názory v této zprávě. Domnívám se, že z mnoha pohledů se jedná o opravdu citlivou oblast z pohledu mnohých členských států, zejména těch, které v sobě na svém území nemají veliké dodavatele z tohoto odvětví tedy určitě i to musíme brát v úvahu. Já bych se soustředila na jednu záležitost, eh, totiž odstavec 5, kde jsem právě předložila pozměnící návrh. To je ta záležitost offsetu. Souhlasím se s pravodajkou, že se možná nejedná o ideální systém, je tam vlastně schází eh, jasná alternativa z pohledu malých členských států. A ten phasing out těch offsetů, aniž bychom měli jakou nosnou alternativu, ten rozhodně neprospěje obranému odvětví a situaci v mnoha členských státech určitě zhorší. Všichni si velice dobře uvědomujeme, že komise přišla s určitými opatřeními v článku 21 eh, ve směrnici 81, které mají eh, ve smyslu subdodavatelství se s těmi offsety vyrovnat nebo s jejich nepřítomností, ale je to administrativně složité e, se tvrdí, že tam, kde se něco takového uplatní, tak se veřejné zakázky prodražují a jsou časově náročnější. Navíc ta zátěž je pak na těch subdodavatelích, kteří eh, k těmto úkolům vlastně nejsou připraveni. Výsledek je, paní předsedkyně, spíše depresivní, nenabízí řešení, brzy už offsety nebudou žádné, na jedné straně a na druhé straně nebude nic, co by je nahradilo jakýmkoliv způsobem. Což rozhodně není správná koncepce dalšího rozvoje trhu obrany. A v těchto kompromisech se přece jen takový postoj odráží, i když ne úplně. Proto žádám přepsání kompromisu číslo 5, tom smyslu, jak jsem to navrhla. Doufám rovněž, že Evropská rada se ujme určitých kroků v této oblasti a sama předloží lepší přístup k obrané politice, kterou si členské státy budou vzájemně koordinovat. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji. Další bod pořadu jednání je výměna názoru k šíření združitových údajů z pozorování země pro komerční účely. Jedná se o návrh směrnice. Vedoucím výborem je ITRE. A spravodajkou je, spravodajem je Jens Nilsson Není zde, ale Catherine Steile promluví jeho jménem. Thank you, eh, madam. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegům. Mám tady poznámky Jensovi. Jens se omlouvá, poněvadž je na ministerském zasedání ve Stockholmu tento mm, průmysl je jeden z nejvíce rostoucích eh, celosvětově i v Evropě, takže ten eh, vesmírný trh se týká služeb a výrobků, ale brání mu absence koherentního rámce a návrh směrnice o šíření údajů ze satelitů pro komerční účely má právě tuto problematiku řešit. Evropská komise je názoru, že zde je nezbytné, aby Evropa měla legislativu, aby se zajistila, zajistil volný pohyb těchto údajů, aby se nastolily rovné podmínky pro hospodářské subjekty. Toho je třeba dosáhnout zároveň, takže se vezme do úvahy zájem národní bezpečnosti, suverenity a obrany. E, to je těžká rovnováha, poněvadž samozřejmě satelitní údaje lze používat pro účely vojenské i civilní. Obecně řečeno, zpravodaj má za to, že návrh má svůj potenciál, může přispět k těmto cílům a řeší tam důležité aspekty tohoto sektoru a zpravodaj eh, chce konstruktivně spolupracovat, abychom měli vyváženou směrnici a chce spolupracovat s radou, komisí a dalšími subjekty. A Evropský parlament si provedl takovou analýzu a zpravodaj skonzultoval celou řadu subjektů a zde se ukazuje jasný konsensus, to znamená vytvořit jednotný trh pro tyto údaje a je především pro ty eh, údaje, eh, které mají vysoké rozlišení ze satelitu a zde ale mm, zpravodaj má za to, že ale třeba dále vyjasnit věci, vylepšit, komise musí hodně toho objasnit zde my jsme i vypracovali pracovní dokument, který jsme rozeslali, kde se identifikují ty oblasti, které třeba ještě propracovat. A zpravodaj eh, eh, eh, navrhne celou řadu vylepšení a stručně zmíním některé z těchto bodů, které by měly být vylepšeny podle zpravodaje. A to Evropský analýza parlamentu a hodnocení dopadu komise identifikuje určité nedostatky v přípravné fázi návrhu. Je zde obava jako problémy def- s definicemi a že mm, to musí být podloženo důkazy, musí to být eh, přesvědčivé, musí to, mm, ale ta nákladová analýza nestačí i máme zde velice úzkou konzultaci s dotčenými subjekty, to je příliš omezené. Jeden z aspektů, o kterém se hovořilo, je problém jednotného trhu, který je třeba vyřešit, ale je, my zatím nevíme, jaké bariéry zde existují a jak, e, tedy které je třeba odstranit, aby byl efektivnější. A potom se, e, se nehovoří o jasných aspektů, pokud jde o screening dat, jak, je to s tím, jak by to mělo být s těmi postupy povolování, povolování schvalování a zde mm, směrnice se snaží o jednotný trh, o ekonomický růst a inovace e, v tomto průmyslu, což samozřejmě bude mít pozitivní dopad na další sektory, jako zemědělství, Eh, potom, mm, potom tedy územní plánování, dopravu, telekomunikace a tak dále. Zde mm, návrh eh, mm, i hovoří o tom, že je třeba adaptovat ty nové technologie. I je třeba snižovat byrokracii na trhu a i je třeba podporovat šíření těchto údajů na trhu. Obavy národní bezpečnosti jsou velice relevantní a je třeba je také ale eh, zvážit rozumně. Máme zde americkou zkušenost například, kde existuje, eh, existují spolu ty národní zájmy, eh, komerční zájmy a kde i mm, mm, již eh, a šíření těchto údajů ze třetích zemí. To je také to, co musíme proskoumat. Komise by měla vysvětlit, jak zabráníme eh, tomu, že nedojde k narušování našeho trhu, tím, že v podstatě evropský průmysl by zde mohl být znevýhodňován. Děkuji kolegové, že jste si vyslechli tyto poznámky a jsem je přesvědčena, že Jens Nilsen zpravodaj určitě uvítá veškeré vaše připomínky. Děkuji, paní předsedkyně. For the EPP, um... Děkuji. A pan Fanestro za EPP. Thank you, thank you very much. Děkuji, děkuji za vynikající prezentaci, za celkové vyznění. Možná mám trochu pochybnosti o obsahu, dobře. No, já kladu otázku, proč to váhání? Pokud si dobře pamatuji, tak mm, toto byl jeden z návrhů, který byl součástí refitu. A nyní i dokonce to bylo odejmuto IMKU a gestorský výbor je ITRE a teď my říkáme, že chceme prostudovat xx věcí a máme pochybnosti všude možně. Jak tedy na tom jsme teď? Je to všechno nějak pochybné, máme velké pochybnosti. Pokud náš výbor skutečně chce ale se zaměřit na ty aspekty vnitřního trhu, tak bychom měli se držet pouze tohoto. Zde, pokud vy řeknete, některé země si to dělají po svém, sami, no dobře, co to znamená? Znamená, že ten náš směr je špatný? Tady jde o to, jakou politiku chceme přijmout. A dokonce Eh, chceme přidat další a další subjekty do toho, orgány, které by do toho mohly vstupovat. Eh, no to by se mohlo rozmělnit a to by neměl být náš výstup. A názor EPP je tudíž, že máme dostatečné důvody pro to, aby tato raná fáze a tyto intervence v rané fázi, tak aby eh, chom podpořili návrh a ne abychom opět chtěli po komisi, aby ještě rok zase prováděla různé, různé studie. Já vám řeknu, co komise udělá. To udělá spíš méně než více vždycky. Takže proto já očekávám od zpravodajů, že e, předloží silnější názor, razantnější názor a že mm, podpoří toto. Chceme mít vůbec toto nařízení? Chceme jít tímto směrem? Ano, a samolovám to je směrnice, ne řízení. Takže chceme jít tímto směrem, ano. A potom můžeme říci, kam až daleko chceme zajít. To je jiná věc. Ale rámec by měl být jasný. To znamená, budeme mít mm, tyto věci budou mít ekonomickou hodnotu. A to jsou big data a tato oblast big data je zásadní. Ani Nevíme, jak se za deset let budou používat a kde. A jenom když je budeme schromažďovat a nic, takže prosím to ne. Musíme to všechno urychlit. Um, I'm feeling having listened to both the rapporteur and... Ano. Tady mám pocit poté, co jsem si vyslechla tyto příspěvky do diskuse, že vlastně všichni jsme zajedno v tom, že současný návrh ústavní komise má vážné nedostatky a že sice, i když se vyšíme v názoru, kterým směrem by to mělo jít, tak eh, v tom jsme všichni zajedno. Tady nesouhlasím s logikou komisy, že tento návrh v té podobě, kterou předložila, bude mít kladný dopad na trh či že by mohl zvýšit eh, ať už zisky, eh, počet pracovních míst či vést k růstu. Nejsem ani přesvědčena, že pokud bychom na to šli takto, tak pomůžeme ochraně osobních údajů či bezpečnosti dat. Například v tom návrhu komise se hovoří, či předpokládá, že pouze eh, ta družicové údaje s vysokým rozlišením jsou sensitivní, co už je neaktuální, že i data o obvyklém rozlišení mohou být eh, vystavená riziku. Nicméně přístup musí spočívat eh, nikoli pouze ve vypracování evropského přístupu. Evropský průmysl družic, to je jeden velký úspěšný příběh růstu komunikačních technologií a je to jeden z nejrychleji se vyvíjejících eh, sektorů, jedno z nejsilnějších odvětví. A tady musíme zajistit, abychom nepřišli s legislativou, kterou poté co ji schválíme, budeme muset novelizovat a která naopak znevýhodní všechny aktéry v tomto odvětví. Já chápu, že se tady někdo snaží chránit údaje, že se snaží zabývat otázkou zabezpečení údajů. Na druhé straně však nevidím, jak by toho typu návrh mohl k tomu cíli vést. Proto plně souhlasím s hodnocením zpravodaje, totiž že ten návrh má vážné trhliny. Vím, že když jsme tady komisi měli, tak ta upozornila, že se to bude týkat pouze komerčních operátorů, takže například údaje z Galilea budou pokryty a to se mi zdálo tehdy dost zvláštní. Je vlastně pouze několik málo zemí, které mají družice, která by e, přinášela tohoto typu komerční údaje. Tady se musíme rozhodně hluboce zamyslet, jak na to. Pro naši skupiny to bude svízelné, protože jakákoliv legislativa by mohla zmrazit situaci technologicky a naopak znevýhodnit, komerčně znevýhodnit ty, jež v tom odvětví fungují a zároveň nám nepřinese žádné klady protože se snažíme řešit pouze jeden aspekt toho problému a nikoli všechny údaje, pouze ty s vysokým rozlišením, takže tím ničemu neprospějeme a podle mě se to vše ubírá úplně nesprávným směrem. Nemáme zde stínového zpravodaje za ALDE, nebo chce se někdo vyjádřit? Ano, prosím. Thank you, chair. Um... Děkuji. Děkuji rovněž za sprav, zpravodaj za uvedení. Já hovořím jménem Antanase Gaugy, který zde dnes bohužel nemůže být. Jeho jménem bych ráda přednesla následující poselství. Antanas v zásadě vítá záměr komise eh, zavést eh, konkurenceschopnost a růst tomuto odvětví, i když není v současné době zcela přesvědčen, že tento přístup komise je ten správný. Rovněž má pochybnosti o tom, že by se komise opravdu vším čím by měla zabývat potřebuje více důkazů o tom, že fungování společného komerčního trhu je nyní nějakým způsobem omezováno. Chce být zajištěn, že tento návrh neuvrhne evropské firmy do konkurenční nevýhody na světovém trhu. Rovněž má pochybnosti, že pouze jeden typ údajů může narušovat naše bezpečí a že takovýto návrh naopak přispěje k nákladnému a e, náročnému screeningu ve všech členských státech a na jejich území, pokud tam jsou poskytovatelé těchto dat eh, přítomní. Rovněž, eh, když se hovoří o těch eh, údajích s vysokým rozlišením HRSD, takže se tady zároveň hovoří o autorizaci. Zatím ta autorizace je, jaká je a toto zřejmě nepovede k urychlení autorizace a chce vysvětlení, proč bylo zvoleno sedmidenní období k této autorizaci, k tomu schválení. Postačí, pokud se budou muset členské státy zároveň spojit s odborníky, aby ověřili toho uchazeče? je přístupný diskusi, ale zároveň se domnívá, že komise by měla přijít s konkrétními důkazy, že se takováto právní úprava opravdu dá nazývat inteligentní právní úpravou, tou smart regulation. Já zde vidím Julio Rieder za eh, zelené, ale ta zde není. Chce se ujmout slova někdo jiný? Komise by se chtěla ujmout slova. Ano, výborně. Máme tady Augusto Gonzalese. Ano, vítejte, pane Gonzalesi. Thank you, madam. Um, the commission uh, notes the concern. Děkuji. Komise bere na vědomí obavy, které zde řečníci vyjádřili a chce zdůraznit pár záležitostí. Pouze velice stručně. U otázky, zda to někomu prospěje, například trhu. Zde chceme potrhnout, že se jedná o e, trh růstový, sice zatím malý, ale s obrovským potenciálem a současná situace vypadá tak, že máme určité bezpečnostní záležitosti, které jsou překážkou eh, k přístupu eh, k těm družicovým údajům s vysokým rozlišením. Proč hovoříme pouze o vysokém rozlišení? Tady se jedná o to, že nikoli pouze komise, ale i členské státy to považují za eh, tu oblast, kde jsou ta data citlivá. Pak máme střední a nízké rozlišení. Ano, může někdo tvrdit, že i tam to může vést k obavám v oblasti bezpečnosti. Nicméně důležité je, že už vlastně stavět eh, nějaké nové eh, prvky na trhu, který už existuje, je obtížné. Kdežto tam u toho vysokého rozlišení teprve tvoříme systém a důležité je, aby všichni hráči v tomto odvětví, malí, střední, velcí, nezávisle na území, na členském státě, by měli v souladu s duchem této směrnice, pokud provozují nějakou komerční činnost, jednodušší, rychlejší a lepší přístup k těmto údajům s vysokým rozlišením, aniž by měli jako překážku ty bezpečnostní aspekty. A aby to nevedlo k nemístným zdržením, ke spožděním. My chápeme ty, kteří tvrdí, že zde máme takovou šedou zónu, která si ještě musí probrat. A komise ráda rovněž vysvětlí, cokoliv by někdo považoval za mm, pochybné či diskutabilní. Rozhodně však chceme tvrdit, že to celému odvětví prospěje, protože ten přístup bude snažší, rychlejší díky harmonizaci přístupů, které zatím spadají do e, oblasti působnosti členských států, která si každý učí vlastní pravidla k přístupu k údajům s vysokým rozlišením. Předsedající děkuje komisi za komentáře a nyní zde máme lhůtu pro e, podávání pozměnit návrh. To je 12. květen zvážení zprávy 4. června. Děkuji. And if the rapporteur would like to read... Could be zpravodajka ráda znovu zvážila harmonogram časový, tak to sice může být možné, ale musí se obrátit na výbor, na koordinátory a museli bychom nejdříve zvážit, jak by se pak dalo hlasovat ve výboru IMCO, než se bude hlasovat ve výboru ITRE, protože v současné době se počítá s hlasováním v ITRE 22. září. Máme ještě zasedání našeho výboru před 22. září? Máme. Máme na začátku září. Z mých zkušeností však plyne, že často je to opravdu nelehké na poslední chvíli dávat dohromady kompromisní pozměňující návrhy, po té, co jsme vlastně teprve den či dva po letní přestávce, takže ještě doporučuji, aby se to mezi koordinátory nějak dohodlo. Now we move on to Mrs. Styler. A přicházíme ke stanovisku paní Styler o spotřebičích na plyná paliva. Tam opravdu to budí obrovský zájem přes 200 pozměňovacích návrhů, 4 kompromisní pozměňovací návrhy a už předávám slovo zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji stínovým zpravodajům za veškeré diskuse o kompromisech v této oblasti. Máme čtyři obecně. Jak jsme k ním dospěli 31. března? Už jsme mezi tím zavedli malou změnu do kompromisu číslo 1, když se hovoří o leakage of concentration, čili že tam jde o ten pojem toho úniku eh, těch koncentrací, který bude obtížně definovatelný. Tam tedy navrhujeme, aby toho, u toho úniku těch eh, látek šlo o látky škodlivé zdraví, případně ohrožující eh, člověka. U ostatních kompromisů bych ještě kromě toho ráda eh, zavedla dva ústní pozměňující návrhy. Jeden u článku 12.9, kde bych ráda změnila tu formulaci na následující. Technické pokyny, eh, které jsou pro um, zaměstnance, případně řemeslníky, které mají instalovat eh, tento spotřebič, musí zajistit v době zadání bezpečné spalování a při periodických kontrolách musí ověřit, že může být spotřebič bezpečně používán. Tam je určitá duplikace eh, ve srovnání s článkem 129. Pak druhý pozměňující návrh, to je článek 18, eh, pravidla u etiket, případně označování CE u spotřebičů i um, upevňovacích eh, prvků tam máme 81, která je popsaná a pak 18.2, to je ta etiketa CE popsaná u těch doplňkových prvků. Tedy tady bych navrhla, aby to, co bude nadefinováno v příloze 4, musí být viditelné, jasné a nesmazatelné u, na tabulce, případně na spotřebiči. Pokud to není možné, tak to musí být na obalu společně s pokyny eh, pro instalaci. A v tom smyslu článek 18.3 eh, se stane 18.2 a pak ještě Dita navrhla něco, co tím bude pokryto a já si myslím, že to může zůstat v kompromisu 3 a 4 protože si myslím, že odstavec na článek 18 a ta další věc tam vlastně je. Mám už prozatímní hlasovací seznam a snažila jsem se o akceptaci všech pozměňovacích návrhů, eh, u kterých to šlo. Zatím nejsem schopna podpořit 211 až 215 ani 226 z toho důvodu, že některé spadají mimo oblast působnosti tohoto nařízení. Nemohu podpořit ani 229, protože ona oslabuje současnou formulaci toho návrhu. Tedy ráda to s kolegy proberu dále, například 129 a 12.9 článek, ale ve čtvrtek budou dvě hlasování. Nejdříve o složce a druhá o mandátu vyjednávacím a doufám, že se nám podaří uspět u obou, jak u eh, toho textu, tak i u eh, toho, že se pustíme do trialogu s radou a děkuji všem stínovým zpravodajům. To je vše, paní předsedkyně. Pan, eh, po, aha, pan Pan Nestoroj, děkuji. Já e, každopádně zde sekám poklonu jak vůči stylu prezentace, tak i obsahově. U toho vlastního vašeho návrhu tady jménem pana Bosoliho mohu říci, že souhlasíme i s těmi ústními pozměňovacími návrhy. Samozřejmě je třeba inteligentním způsobem promyslet takovýto ústní pozměňovací návrh, ale nemyslím, že příliš poškodí, ale obecně podporu EPP máte. Ještě mimochodem, eh, paní předsedající, pan van Nistelrooy zde eh, se vydal na velice zajímavou cestu výboru pro regionální spolupráci do Eichhovenu. A to je úplně mm, otázka bokem, ale myslím si, že to byla natolik úspěšná návštěvna a propojena s naší strategií toho, té terénní práce, že rozhodně se musíme jí věnovat eh, někdy jindy. Dobrá, děkuji, říká předsedající, a za EKR Dan Dot. Já rovněž budu hovořit rychle. Děkuji, eh, Dalton. Jsme, jsem spokojení s kompromisy a podpoříme vás. Dita Charancová, děkuji paní předsedající. Já budu pokračovat ve všech poklonách, které zde všichni říkají paní eh, zpravodajce. Ten kompromisní text je opravdu velice zdařilý. Zároveň chci poděkovat komisi za jejich pomoc, zejména u článku 18, kde z mé strany byl určitý návrh a já si cením způsobu, jakým její komise, k němu komise přistoupila u toho hlasování. Tady mám pár snad námětů. Tady hovoříme o takovém příkladu, kde u určitých eh, bodů můžeme hlasovat en bloc a já bych se ráda podělila o své nápady v té oblasti. Pascal Durand. Děkuji, Vicky. Já bych chtěla jen říct, že také bychom chtěli poděkovat za tu obdivuhodnou práci a podporujeme všechny kompromisní pozměňovací návrhy. Už jsem nemohl být stručnější. Thank you. Děkuji. Um, commission? Commission? Ještě komise, prosím. Ehm, Děkuji paní předsedkyně, já budu také velmi stručný, protože všichni jsou struční, co se týká kompromisních návrhů, tak komise také může podpořit a nebudu komentovat pozměňovací názor 229, protože paní Stiller sama zdůraznila, že ho nepodpoří, takže tím pádem se vyhnu tomu, abych se musel k němu vyjádřit. Děkuji. Raputa. Paní zpravodajka. Já tedy děkuji kolegům. Opravdu pokračujeme v práci. Celá řada pozměňující návrhu bohužel nebyla e, přijata, protože jsem to nějak nezvládla, ale rozhodně můžeme ve čtvrtek už hlasovat a přistoupit k tomu komplexním způsobem a přejít ke trialogu co nejdříve. Děkuji tady všem. Předsedající, děkuji. Sekretariát mi právě sdělil, že hlasovací seznam bude opravdu mít celou řadu takových bloků, kde můžeme pojednat určité návrhy společně. Totéž připravujeme i u mé zprávy, což doufám znamená, že čtvrteční hlasování proběhne efektivním způsobem. I když se musím přiznat, že jsem si užila toho, jak jsem jako náhradní se hlasovala v jiném výboru a 20 minut jsme si sedli a, a to bylo teprve, než jsme si sedli. A já jsem najednou zjistila, jak my zde efektivně přistupujeme k tomu hlasování. Takže děkuji všem kolegům, jak na to jdou takto svižně a promyšleně. A nyní různé. Dobrá, Jakmile zde budeme mít všechny koordinátory, budeme pokračovat.